hodina 10 minut. Začneme, já nemám kladívko, takže budu muset... Uh, to je problém tady. Nějaké kladívko. Heb de eer om vandaag de vergadering... Eh, Kolegové, je to pro mě čest předsedat. Pan Tojer se omlouvá, mají jiný program. Všichni jste se seznámili s programem určitě, který jste eh, obdrželi 20. září. Druhý bod na programu jsou sdělení předsedy. Eh, není jich moc, eh, v podstatě jenom to, že tato schůze se vysílá na webu. A, takže nás lidé sledují na počítači naživo. Chce se někdo vyjádřit k programu? Ne. Bod 3 programu, což je reforma OLAFu. Na, podle programu. Eh, eh, eh, se říká, že bychom měli dnes hlasovat, že došlo k dohodě s radou, ale včera večer sekretariát a pan Toiler byli kontaktováni panem Šulcem, předsedou parlamentu, a ptal se, zdali náš výbor pro rozpočtovou kontrolu by mohl odložit hlasování. Pan Schulz požádal tedy o odklad, poněvadž právní služba rady byla požádána o další stanovisko, pokud jde o dohodu, která byla v této věci uzavřena. Mm. Eh, potřebuje ještě více času. Včera večer a dnes ráno eh, proběhly konzultace s různými členy našeho výboru a dnes ráno paní zpravodajka hovořila s předsedou parlamentu, s panem Šulcem, telefonicky a možná paní Kresle by nám mohla přesně říci, eh, jak je stav a jak ona vnímá tu žádost pana Šulce, předsedy parlamentu. Paní Kresle, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Den, který začíná telefonátem s předsedou parlamentu, musí být eh, dobrý den, to jsem eh, to mi dnes tak připadalo, tak to skutečně je. Mně je to velmi příjemné, když eh, člověk je v kontaktu s nadřízenými v hierarchii. Bylo by dobře, kdyby to nebylo na poslední chvíli, ale už dříve. Tady jde o Eh, velmi důležitý eh, bod v rámci toho nařízení o OLAFu. Teď mi dovolte, abych eh, vysvětlila obšírněji, o co tady jde v tom nařízení OLAF. K tomu jsme připravili zprávu v roce 2008. Na těch pozměňovacích návrzích jsme se skoro všichni zhodli. Také tehdy 95% lidí hlasovalo pro. A od začátku eh, jsme věděli, že tady jde o problém s výkladem imunity eh, poslanců. To je upraveno ale smlouvami, tedy to je primární právo, je to nadřazené. A proto jsme to tam nezařadili, protože eh, nemůžeme sekundárním právem, tedy tím nařízením, něco upravovat, co už je upraveno smlouvami. A já jsem tehdy předpokládala, že to stanovisko právní služby, které jsme měli eh, rok předtím k této otázce, odpovídalo smlouvě a že tedy nepotřebujeme žádné upřesnění v sekundárním právu. A rada komicky eh, má úplně stejný názor. Stává se velmi zřídka, že se shodneme s radou, ale v této se tomu tak bylo. Takže ani v úvodních ustanoveních, ani v tom samotném textu to nebylo přijatelné pro všech 27 členských eh, zemí. Šlo tam o tom, že by Olaf neměl mít přístup do kanceláří poslanců v případě, že bude zrušena imunita. Já myslím, že bychom eh, byli pro, protože Olaf pozbírá informace, potom je předá národním vyšetřovacím orgánům, všechno, co souvisí s peněžními otázkami poslanců, tak k tomu si Olaf může získat dokumentaci od parlamentu. To se týká cestovného, náladu, nákladu na sekretára a tak dále. Takže to všechno, k tomu má přístup Olaf a tato věta, která znamenala, že by nebylo možné, aby nás Olaf vytřeboval a zkoumal naše finanční zájmy. Souvisela s tím, že by Olaf Eh, neměl zkoumat, jestli pan Balčitis například eh, se chová správně. On se na mě zrovna díval, proto jsem ho jmenovala. Chci ještě připomenout, že tato otázka kompetencí k vyšetřování OLAFu sebou přinesla několik problémů, že například mandát se týká finančních zájmů, ale potom existuje takzvaná in, meziinstitucionální dohoda, kde se hovoří také o potenciálních rizicích což by mohlo aktivovat eh, různé další kompetence a to přece, aspoň z mého pohledu, eh, není eh, záhodné. A my jsme se snažili to upřesnit v těch jednáních, že by se to mohlo týkat i úředníků. A proto bych doporučila, abychom změnili tu meziinstitucionální dohodu. Já si myslím, že by nebylo dobré, aby ještě byly v sekundárním právu texty, které rozšiřují ten eh, mandát. A proto jsme se snažili o upřesnění mandátu OLAFu v těch jednáních. Dohodli jsme se nakonec, snažili jsme se hodně o to, abychom eh, vyřešili procesní eh, záležitosti, tedy kdo může do toho, koho se to přesně týká. Mohou to být občané členských států, ehm, ty jsou pokryti národními předpisy, potom jsou to například úředníci, to, pod, ti jsou pokryti služebním e, řádem a potom jsou to poslanci, kteří, na které se vztahuje statut poslanců a tam mají své povinnosti a práva. Nicméně pokud by to neplatilo v našich vlastních kancelářích v okamžiku zrušení imunitu, tak my bychom byli ti, kteří mají nejmenší práva vůči OLAFu, když nastane nějaké vyšetřování. A taková je současná situace. A proto jsem vždycky podporovala, taky jsem tak chápala služeb, právní službu, že je eh, potřeba to změnit. A ti, kteří eh, se na to vzpomínají, to vidí velmi dobře. Ale pro radu to je nepřijatelné. Teď říkají, že nemůžeme něco upřesňovat v eh, sekundárním právu, když to je upraveno v primárním právu. To všechno tedy obšírně eh, říkám, že zatím vším stojí obrovská debata a to bude potřeba eh, ukončit tím, že to zpřesníme ve smlouvách. A já všem děkuji, že mají tolik důvěry v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já si myslím, že my ten problém nemůžeme tímto způsobem vyřešit. Já připouštím, že to trvalo velmi eh, dlouho, to je pravda, ale eh, mezi tím jsem si to uvědomila, ještě po prázdninách jsem se znovu se všemi spojila, eh, snažila jsem se všechny přesvědčit, ale výsledek je nula. <clears throat> Takže jsem dospěla k závěru, že opravdu bude asi nejlepší, když to nebudeme blokovat už 8 let, Eh, se snažíme zreformovat eh, to eh, nařízení. V podstatě už ty 13 let fungujeme na tom starém právním zákonu, teď mezi tím proběhla celá řada rozsudků soudního dvora, která se týká OLAFu. My jsme se snažili to vždycky nějak zohlednit, také ve světle těch výroků protože víme, že teď máme velmi obtížnou situaci s bojem proti podvodům ve členských státech a potřebujeme OLAF. Moje zkušenost z roku 2009 říká, že pouze 7% případů OLAF eh, vůbec ty členské státy dále sledují, protože víceméně všechny skončí v koši. Tedy 93% skončí v koši. A tak to přece nemůže postupovat. Musí být eh, Eh, nějaký systém sledování toho, co dělají členské státy s těmi případy, které jim OLAF předá. Jednou za rok minimálně by měla eh, proběhnout zůzka mezi námi a radou, abychom se bavili o slabinách toho systému pro potírání podvodu. A na jednom z těch zasedání bychom mohli ještě tematizovat tu otázku přístupu do kanceláří poslanců Jinak si myslím, že se nám podařilo dosáhnout celé řady eh, věcí a že to bude znamenat výrazné zlepšení v oblasti boje proti podvodům. Teď tady máme na stole návrh nového nařízení o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Eh, jde tady o zlepšení justiční spolupráce a Evropského státního zastupitelství. Musíme také na schůdce koordinátorů eh, hovořit o tom, co s tím budeme dál dělat. To je to místo, kde bychom znovu mohli nadnést tuto otázku a společně s radou o tom vyjednávat. Protože teď můžeme postupně korigovat věci, ke kterým došlo a co jsou ještě pořád otevřené otázky, tedy jak přesně nakládat s tou eh, poslaneckou imunitou. Takže to všechno dohromady znamená, a to jsem navrhla koordinátorům, že ten text, který teď máme k dispozici, je, by měl být schválen, abychom mohli postoupit eh, plenár, eh, eh, plenárce a potom mohl být definitivně schválen, protože víme, že ta věc byla dva roky blokovaná na radě a já bych se skutečně chtěla vyhnout k tomu, aby to bylo zablokováno ještě u nás v parlamentu, protože to bychom rozhodně někomu neprospěli. Olaf nebyl úplně nadšený ze všech těch bodů, které my jsme navrhovali, týkať se těch procesních záležitostí a, a zajištění právní jistoty. Rada už vůbec nebyla nadšená tím, že se s námi má jednou za rok eh, setkávat. A moje největší obava je to, že když to teď půjde na trialog, tak eh, přijde místo předseda, kterému jsou důležitější jiné věci než ty naše, a řekne radě, najděte si tady něco, co chcete eh, z toho eh, vyloučit. A to by byla podle mě eh, katastrofa. Neměli bychom někomu prokazovat nějakou laskavost a zablokovat to tady v parlamentu, nebo to oslabovat ten text po té, co jsme na tom tak dlouho a usilovně pracovali. Předseda parlamentu mi dnes zavolal, po té, co se s tím seznámil. Já jsem mu velmi vděčná, jsem velmi vděčná, že jsem mu to mohla takto říci. A přiznávám tady, že tady máme problém s tou imunitou a já naprosto souhlasím s tím, co říká eh, právní služba, ale nic s tím nejde dělat, protože eh, nejprve se musí upravit v tom primárním právu. Tam se musí upravit nějaký postup pro to, aby potom ty příslušní experti eh, mohli to nadnést v jednání s radou. To nemůžeme eh, prosadit tady někde malou větou eh, v nařízení o boji proti podvodům. Předseda má starost, že by eh, to mohlo celé selhat, ale já bych skutečně to nechtěl odkládat. Já jsem získala příslub, že na našem příští zasedání 8. října se k tomu vrátíme, že to bude na našem programu. Takže bych chtěla navrhnout, aby se to odsunulo na 8. října. Ale potom bychom měli pořád trvat na všech těch našich argumentech, o kterých už jsme se bavili. Můžeme... Kdyby, potom, pokud někdo to bude konsultovat eh, s dalšími, tak bych eh, byla ráda, kdybyste se drželi této linie. Jinak je to Mission Impossible ale nechci to odkládat do nekonečna, takže prosím do 8. října, prosím, ale dále ne, ne, nepřistupujte na žádný další odklad, protože je to velmi důležitý milník eh, v celé této eh, historii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, eh, Ingeborg. Děkuji, Ingeborg to je velice smysluplné eh, vysvětlení. Doufám, že to všichni pochopili. Rada paní zpravodajky je, abychom splnili mm, žádost předsedy parlamentu, to znamená nehlasovali dnes, ale potřebujeme mít ujištění, že se tento bod dostane na program 8. 10. a mezi tím pan předseda bude mít možnost a čas se spojit s radou. Paní Gressle nemá pocit, že to povede k nějakým velkým výsledkům, ale um, jak eh, ona eh, slíbila, že eh, případně tedy to oslavíme, ale 8.10. tedy by to mělo být na programu podle paní zpravodajky a tak nyní máte možnost kolegové k tomu se vyjádřit, pokud si přejete pokud souhlasíte nebo nesouhlasíte s návrhem zpravodajky. Takže já se teď dívám po sále. Nevidím nikoho, kdo by chtěl slovo. Pan Skakakis Alde. I, I would like for... Nejprve chci poděkovat Ingeborg za úsilí a zcela souhlasím. E, musíme to odložit, ale e, na krátkou dobu pouze. A to především proto, že důvody tohoto odkladu v podstatě neznamenají, že bychom si chtěli požádat o e, stanovisko naší právní služby, ale jde o stanovisko právní služby rady. A v podstatě v minulých letech, e, co já jsem tady tedy tři roky, co jsem tady, tak vím, že nikdy jsme ho stejně neměli. Takže dobře, odložme to do 8.10. Děkuji. Ještě nějaká jiná frakce EFD? Nikdo? Ne? Takže jenom abych teď se vyjádřil jako mluvčí za zelené. Vyslechl jsem si zpravodajku a za zelené souhlasím. A e, ještě někdo nezařazených? Ne, nikdo, takže všichni měli možnost se vyjádřit a naše rozhodnutí je tedy, že odložíme hlasování na 8.10. a předpokládám, že v mezidobí e, proběhnou živé kontakty a diskuze mezi předsedou a dalšími institucemi. Tak to bylo rozhodnuto a přejdeme k dalšímu bodu programu. Měl to být bod 4, ale bod 4 byl také odložen a dostáváme se tudíž k bodu 5, což je zvláštní zpráva účetního dvora systém KRIS. Jenom pro vaši informaci. to, eh, k tomuto máme zprávu pana Odyho, ale víme, že v souvislosti s touto zvláštní zprávou a pokud je o postup, který máme použít, eh, zde existuje tedy takový rozdílný názor mezi námi a příslušnými odděleními parlamentu. A Eh, zdali tedy se bude hlasovat eh, o zprávě na plénu nebo ne, takže to je spíš ale otázka procedurální, která je zatím sporná, nikoli v obsah. Tu procedurální otázku ještě musíme vyřešit, o tom se bude jednat na koordinátorech. Pan Ody se na to velice připravil, vedl velké diskuze s určitým dvorem a s dalšími dočet, dočenými orgány, takže téma uvede, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve úvodem bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru a konkrétně panu Kinštovi, se kterým jsem spolupracoval na tomto velkém úkolu. Také chci poděkovat panu Kristofovi Nerličovi, našemu administrátorovi, který mi hodně pomohl při přípravě zprávy. Zde i vítám zástupce komise a doufám, že i zástupci komise se k tomuto vyjádří. Takže děkuji ještě jednou účetnímu dvoru za kvalitní zprávu. Chris, Common eh, Relax Information System, zkrátkou to je společný eh, systém, informační systém pro všechny pracovníky Unie, pokud jde o vnější, tedy zahraniční vztahy, jde o počítačový systém, který funguje jak tedy v sídle našich institucí, tak i e, na e, delegacích v případě zahraniční politiky, tedy po celé planetě a umožňuje to poskytovat informace o e, různých projektech, sledovat jejich vývoj ve všech finančních fázích a začal fungovat v roce 2002. Tento systém CRIS se potom dostává do účetního systému ABACu, což je systém, který umožňuje, abychom získávali účetní výkazy o e, platbách a tento systém podle účetního dvora je relativně efektivní. To je dobrá zpráva, protože tento systém poskytuje nezbytné informace o tom, eh, jak se eh, pohybují ty velké sumy, asi 11 miliard za rok 2010 to bylo. Ale zbývají tady určité problémy, které třeba vyřešit, což není žádné překvapení. A vzhledem k tomu, že ten systém má asi 5000 uživatelů po celém světě, tak eh, tady problémy musí být. Pár bodů, které třeba zde zdůraznit. Mm, já jsem eh, vzal do úvahy eh, poznámky účetního dvora ohledně logiky, kterou použili. Jde o to, zdali systém CRIS plní svůj úkol a zdali je užitečný pro Evropskou komisi. Nicméně, eh, v případě tohoto auditu by bylo zajímavé se více zabývat vztahem mezi náklady a výhodami tohoto systému. Zdali je finančně efektivní. Teď na komisi. Otázky zabezpečenosti systému KRIS. Zde bych chtěl vědět, zdali ten problém zabezpečení, zdali by případně to mohlo nějak mm, negativně postihnout finanční zájmy Unie. Druhá otázka. Aktivity, které třeba provést, abychom lépe definovali roli systému KRIS ve vztahu s účetním systémem ABAC což je třeba udělat i pro účely absolutoria, i pro účely odsouhlasování e, účetní závěrky na konci roku. A ptám se, zdali komise by mohla nám říci něco o genezi toho systému, poněvadž zpráva účetního dvora e, ve mně budí dojem, že zde chybí nějaká dlouhodobá vize a nějaká jasně definovaná strategie a cíle, což vedlo k tomu, že se e, zdvojují úkoly, jak to vypadá dochází zde tedy ke zdvojování nebo k multiplikaci různých úkolů, funkcí, bez toho aniž by tam byl nějaký systém, nějaká, nějaký soulad. Takže to asi eh, by byl důvod problému s krysem. A zde eh, komise tedy nám eh, referovala o tom, jak řeší problémy, i vydala strategický dokument, eh, to bylo DG Europe Aid, podalo takovou svoji zprávu, vizi do roku 2016. Bylo to užitečné, ale bylo to příliš rozčleněno, roztříštěno podle sektorů. Já se ptám, zda komise má nějakou globálnější vizi o tomto systému. Pane předsedo, mm, mm, to jsou mm, moje úvahy a zde ještě jednou chci poděkovat za práci určitímu dvoru a za odpovědi komisi. Otázky, které si kladu, je vztah mezi systémem KRIS a systémem ABAC, poněvadž když máte pět tisíc úředníků, kteří e, jsou uživateli KRISu a u, vevnitř e, systému KRISu jsou zápisy o účetních pohybech, o transakcích, tak já se ptám, zda je nějaké ujištění, že ten systém funguje bez toho, aniž by zde bylo riziko podvodu a chyb samozřejmě méně závažnější chyby a chyby vůbec lze opravit, ale podvody to je potom dost problematické, když jde o tak velké částky. Odi, ehm, Děkuji, pane Odi. A nyní dám slovo panu Kenštovi z eh, Českého účetního dvora, aby prezentoval svoji práci a aby nám vysvětlil a vyjádřil se k tomu, co říkal pan Ori. Děkuji, pane předsedo. Po úvodu pana Odyho bych eh, zmínil jenom několik klíčových věcí. Nejprve motivace tohoto auditu. Víte, že ve výroční zvláštní zprávě účetní důr opakovaně upozorňoval na některé problémy s využíváním systému Cris a dále důležitosti tohoto systému Cris pro komisi. Soud se rozhodl, nebo dvůr se, účetní dvůr se rozhodl, že tomu bude vědovat zvláštní audit eh, z uživatelského hlediska. Zda design tohoto systému odpovídá potřebám komise a účetního systému a zda data e, jsou spolehlivá, takže jsme se rozhodli, že nebudeme se zabývat e, nákladovou efektivitou a není to také IT audit, protože to je z uživatelské perspektivy a jak efektivní to je pro komisi. Co se týče cost efektivity, eh, jsou důvody, proč jsme se rozhodli to nezahrnout do toho auditu. Především proto, že mm, jiné věci jsou více relevantní pro pochopení těch úzkých hrdel a za druhé pro nás nebylo snadné odvodit náklady eh, no, provozování v krysu. Jak vy víte, v té zprávě je jenom jedno číslo 13 milionů euro, které si komise vyžádala na rozpočet na Kris 2011, ale nemáme k dispozici data o nákladech Kris. Je to 7 až 8 milionů euro, ale to je spíše otázka na komisi. Pro nás je také obtížné eh, jak si atribuovat Eh, efekt krysu na rozhodování komise, na jaké míry ty nedostatky přímo ovlivňují rozhodnutí komise. Co je důležité je, že KRIS je většinou efektivně reaguje na potřeby komise v oblasti externí akcí, ale je třeba zlepšení. Byly identifikovány eh, nedostatky, které už mm, odpovídaly předchozím zprávám Dále otázka definice KRIS, především s, se systémem ABAC, to je účetní systém komise. Některé věci jsou duplicitní. Co to znamená? Že se e, dostávají chyby do účetního systému e, a to se e, to jde do všeobecného rozpočtu a EDF jako spolehlivé, ale tato součást systému je riziko, které jsme identifikovali. A je to podle názoru obtížné. Dále vítáme odpověď komise, která je která se týká odstavce 9a a komise řeší tuto situaci, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám. Další věc je že po několik let se byl nedostatečně formalizovaný development a to vedlo k špatně definovaným datovým kódům, takže nebylo možné poskytovat agregovaná data mm, pro externí akce a tak dále, tak dále. Dále, e, třetí bod, uživatelé KRIS, tisíc uživatelů má problémy se systémem, především k z důvodu nedostupnosti systému a nedostatku v designu systému. Když jsme kontrolovali vzorky transakcí, tak některé, eh, některá hlášení chyběla nebo nebyla aktuální, což podkopávalo spolehlivitu efektivitu systému jako manažerského nástroje. Také v některých bodech komise systém dostatečně nezabezpečila. Následně jsme komisi poskytli nějaká doporučení a já musím říci, že potěšením, že komise se jimi řídila. Eh, nedošlo tam k nějakým neschodám a komise už též indikovala, jaké kroky nyní probíhají za účelem korigovat tu situaci, ten systém lépe vyvíjet a jaká opatření se plánují do budoucna. Také chci poděkovat eh, Odemu za vynikající spolupráci a věřím, že zpráva, kterou jsme pro vás připravili, je platná a týká se, pokrývá všechny relevantní věci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kinšte. Teď mohu dát slovo komisi. Jean-Louis Schumann, vedoucí oddělení DG Defico, je přítomen, takže já mu dám slovo. Předpokládám, že nám řekne něco o následných eh, krocích k zjištění eh, ve zprávě Četního dvora a zda komise s tím souhlasí nebo ne. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě chtěl nejprve poděkovat za tuto zprávu a se příležitost o tom diskutovat. Ta zpráva přišla v pravou chvíli a potvrzuje naši strategii, kterou jsme již z části zavedli a umožňuje nám postoupit ještě o kus dál. Komise přijímá doporučení eh, účetního dvora, tě čtyři hlavní doporučení, která se tady objevují. A jak říkal pan Kinst, také eh, máme k tomu náš pracovní eh, program. Vy jste se, pane předsedo, nebo pan zpravodaj, Eh, říká, že bychom měli připomenout genezi nebo vznik Krysu. Eh, Krys byl vytvořen ještě před systémem ABAC. Také předtím byl eh, kdysi systém Syncon. A ten se velmi těžko zaváděl v jednotlivých delegacích Evropské komise. Teď máme systém, který funguje přes web, protože to nám usnadňuje řízení těch nižších vztahů. z toho důvodu také vznikl systém ABAC. který eh, má pokrýt všechny ty finanční eh, údaje. A potom eh, Chris dostal také úkol být systémem, který bude zahrnovat všechny tyto informace o provedených transakcích. Potom bylo potřeba racionalizovat další prvek, tedy byly i další údaje, které všechny potom měly být zahrnuty do jednoho systému, a to systém je CRIS. Naším prvním úkolem bylo ověřit, jestli systém CRIS není duplicitní a jestli odpovídá ABAKu. U všech těch finančních informací jsme to prověřovali velmi důkladně. Může se stát, že někdy dojde k těm malým eh, problémům, ale ty potom se velmi rychle řeší a odstraňují, takže jsme v posledních letech eh, nemuseli konstatovat nějaké závažnější problémy z, toho, z konfliktu mezi Krysem a Abakem. Myslím, že to rozhraní funguje eh, dokonale. I tak je ale evidentní, že tady eh, pořád je několik problémů s duplicitou. Teď mám na mysli například záruky nebo oznámení o pohledávkách. To se teď snažíme vyřešit a využívat ABAC přitom. A i tady v tom mohu ujistit váš výbor, že žádný závažnější problém neexistuje. Malé nedostatky se vyskytují, ale ty se vždycky hned korigují. Dále, co se týče problému bezpečnosti, padla otázka, jestli existuje nějaký bezpečnostní problém s těmito Eh, finančními údaji. Ty bezpečnostní problémy se týkají spíše osobních údajů, osob, které jsou eh, v krysu. Jsou to například životopisy, konsultantů a tak dále. To je tedy eh, věc, kterou my si uvědomuje. My jsme teď připravili strategii, kterýž cílem je zabránit jakýmkoliv zásahům znější do, těchto, do té oblasti osobních údajů. Je to systém, který funguje 24 hodin eh, denně. My to provádíme postupně, blok po bloku, takže nám bude chvíli trvat, než všechny ty eh, funkcionality budou zajištěny eh, proti zneužití těch osobních údajů. Ale to je problém, který my si uvědomujeme a pracujeme na něm. Další problém, který byl znesen, je kvalita těch údajů. To má několik os, já bych chtěl zmínit dvě z nich je to první, to už, o tom už tady byla řeč, to je počet uživatelů, protože každý uživatel může mít jiný výklad z toho způsobu, jak tam vkládat určité kódy. To skutečně je problém, takže my se snažíme všechny školit. Za druhé se snažíme mít systém, který bude blokovat eh, určité informace, pokud se zjistí, že nejsou správné. K tomu dochází každý den. A poté se snažíme opravovat určité údaje v některých oblastech. Například teď v současnosti probíhá práce na eh, zeměpisné kodifikaci, tak abychom měli skutečně relevantní informace o daných zemích a to také bude chvíli trvat. Druhá osa, o které jsem se chtěl zmínit, je to, že eh, v reportingu Eh, máme různé definice podle původu těch eh, informací. Víme, že existují určité kódy, které se mohou lišit od našich kódů. A proto je potřeba je propojit eh, mezi sebou a to někdy může být problematické. To můžeme dělat interně, ale musíme to také řešit ve vztahu k OECD. A dovedete si představit, že to není úplně jednoduché, takže to je problém s kvalitou, to je složitá věc. My na tom pracujeme, zavedli jsme pracovní skupinu, která se snaží řešit ty jednotlivé body a nabízet řešení. Každý den je to něco lepší, ale je evidentní, že to bude trvat nějakou dobu. Myslím, že tím jsem zodpověděl všechny otázky, které mi byly položeny. Er Děkuji, pane Šomere. Eh, eh, chce ještě někdo něco dodat nebo položit otázku? Já sám mám otázku na pana Šomera. Vy jste hovořil o bezpečnosti, o problémech, které s tím souvisejí a o tom, že se to snažíte řešit blok po bloku a proto to trvá mm, tak dlouho, což je asi pochopitelné. Ale můžete nám dát nějaký časový rámec, do kdy to bude vyřešeno? Ano, my jsme se sami udělali odhad. Eh, v ideálním případě to bude do dvou let vyřešeno. V tom nejhorším možném scénáři to bude vyřešeno do tří let. Um, ehm, dan geef ik graag het woord uh, aan de rapporteur. Děkuji a teď dávám slovo panu zpravodaji, aby to uzavřel tuto diskuzi. Já bych chtěl poděkovat panu Kinštovi a zástupci eh, komise za jejich eh, prezentaci. Já mám ještě jednu eh, poslední otázku, protože tradičně v těch podnicích probíhaly, nebo v těch mm, organizačních jednotkách probíhaly účetní kontroly, které jednak se týkaly té osoby, která tam vkládá ty informace, ty finanční údaje, potom té osoby, která skutečně vyplácí platby a to bylo odděleně, protože když ta osoba byla stejná, tak eh, to riziko různých eh, podvodů bylo vyšší, protože inteligentní osoba eh, může upravovat ty údaje, pokud může také ovlivňovat pro provádění těch plateb. Já se chci zeptat, jak to funguje v rámci krysu, tam, kde dochází k rozhraní mezi systémem ABAC a e, KRISem. Přestože oba ty systémy e, podléhají kontrole, já se chci tady, jestli to oddělení existuje skutečně mezi těmi, kteří provádějí ty vklad těch údajů a potom mezi těmi, kteří provádějí platby příjemcům. A pokud takové oddělení mezi těmi funkcemi není, tak jak e, zajišťujete, aby nedošlo k nějakému systémovému riziku podvodu? Oui, euh, je peux... Ano, mohu vás uklidnit. Já osobně také eh, patřím do toho řetězce, eh, pokud jde o eh, závazky a platby, jsou tam, mm, je tam jasný předěl mezi těmi, kteří zadávají kontrakty a kteří potom platí. Já třeba mohu zadat kontrakt na audit, ale nemohu Eh, to proplatit. Já prověřím, ano, že ta práce byla odvedena, ale nemohu platit. Provést platbu, to je systematické i nejenom v sídle, ale i na delegacích. A týká se to všech finančních operací. Samozřejmě mohu, jsou tam kontroly. Já také potom jsem kontrolován kolegy, kteří dělají audit a pokud něco je tam Eh, nějaký problém, tak mi eh, to eh, dají vědět, a, ale já tedy nepovoluji, neautorizuji platby. Děkuji. Eh, ještě i účetní komise, pan Kraft, chce něco říci. Mm, eh. Děkuji, pane předsedo, za možnost, že mohu mm, terminovat. Byl jsem nominován komisí před sedmi dny, takže to je moje první oficiální příspěvek eh, v jednání vašeho důležitého výboru. Já mohu pouze potvrdit to, co řekl pan Kinch z Evropského účetního dvora a můj kolega DG co se týče cílů auditu Krista, doporučení bereme velice vážně a časový rámec, který byl indikován, eh, bude respektován, pokud to bude možné. Pan Ody hovořil o spolehlivosti účtů tak by se to dalo schrnout. Mají tedy eh, slabiny krysu dopad na eh, DAS. Eh, A pan Kinšt připomněl výboru, že už řadu let jsme měli nekvalifikovaný auditní stanovisko k FED i obecnému účetnictví. Nicméně, co se týče zjištění účetního dvora ohledně krys, bylo to zaměřené spíše na uživatelskou přívětivost a schopností eh, nebo funkčnosti reportingu. Eh, tak došlo k, je, no, k různým um, revizím a bak a vazbám na KRIS. Eh, tam také byly nalezeny e, slabiny a byl vyžádáno stanovisko, takže to znamená, že tam jsou slabiny, ale nepodkopovávají funkčnost systému. Ty problémy, které byly identifikovány, bylo příklad slaďování mezi Chris a Abak. To už e, účetní dvor uvedl. Dále doba e, záznamu nákladů, zachovávání dat a tak dále. Řada doporučení již byla implementována a spolupracujeme s DG Divko na implementaci nutných zlepšení, co se týče těch zbývajících pěti. Takže v kostce chci říci, že podle mých vědomostí není riziko podvodu, není riziko spolehlivosti účtů. Velice vážně bereme doporučení četního dvora které komise akceptovala, i interně implementujeme zjištění a eh, doporučení pro nutná zlepšení, které, jsme, eh, které už byly výsledkem naší vlastní revize systému. Děkuji. by vaše jméno bylo uh, zmíněno jako nástupce pana Tavlasa, ale neviděl jsem, že jste tady poprvé, takže vítejte a jsem si jist, že nám pomůžete eh, s práci na co nejlepším reportingu a těšíme se na spolupráci. Děkuji. Dobře, myslím, že můžeme uzavřít tento bod programu, že máme všechny informace nutné pro eh, posouzení zprávy ODI. Pozměňovací návrhy do 2.10., to je příští úterý dopoledne. Pak budeme hlasovat 15.11. Takže to byl bod 5. Bod 6. To měla být zpráva delegace výboru do, eh, v Litvě do jaderné elektrárny. Pan Toyer byl předseda delegace, ale není přítomen, takže to odložíme. Punt 7, een eh, uitwisseling van gedachten. Dále eh, bod 7, výměna názorů s dozorčím výborem Evropského úřadu pro boj proti podvodům to také bylo odloženo. Což znamená, že jsme se dostali na konec dnešního dopoledního programu. Tlumočníci mohou jít na kafe a my také a můžeme si zatím studovat dokumenty. A jedno eh, varování, to říkám i administrátorům, začneme hlasovat ve tři o absolutoriu, ale chceme začít nejprve hlasováním o agenturách a potom budeme hlasovat o radě. Důvod je, že paní Ayala Sender tady nebude ve tři, protože přiletí a proto si vyžádala extra uh, odložení, aby tady byla na hlasování o své zprávě. Takže nejdříve agentury a pak teprve rada. Takže možná by uh, administrátoři mohli informovat poslance. Takže se uvidíme ve tři hodiny. Bon, yeah.